would like to welcome you to the joint uh, SEDE budget, Budgets Committee meeting. Dámy a pánové, pustíme se do uh, zasedání uh, výboru uh, SEDE a výboru rozpočtového k financování CSDP. Jedná se o druhé uh, projednání návrhu zprávy. Uh, spravodaj a spoluzpravodajové, nebo spoluzpravodaj je Eduard Kukan z SEDE a pan Indrek Traund z eh, výboru pro rozpočet. Oba tady eh, místo předsedu, tady eh, vítám místo předsedu za rozpočtový výbor a máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. I, hmm za eh, rozpočtový výbor bych rád poděkoval eh, oběma eh, spoluzpravodajům. A děkuji vám také za 130 předložených pozměňovacích návrhů. Je to postup podle pravidla 55 a já děkuji za velice dobrou spolupráci. Ještě před eh, zpracováváním eh, eh, zprávy si pamatuju, že když jsem to předložil na konferenci předsedů, tak jsme řekli, že to je důležité téma pro oba výbory a že chceme, aby ta zpráva byla předložena ve spolupráci těchto výborů. Zajištění řádného financování CSDP vzhledem k společným výzvám je samozřejmě samozřejmostí a mm, proto bude eh, tedy dobré, abychom se teď eh, pustili do konkrétnějšího projednání a, a eh, následně se k tomu vyměnili názory. Děkuji. A předám slovo panu Kukanovi. Děkuji, paní předsedkyně. za slovo a přeji vám, kolegové, dobré odpoledne. Rád bych eh, uvedl, eh, že na eh, vystoupení bude velmi stručné, protože návrh zprávy už jsme projednávali dvakrát na výboru a není tedy třeba se vracet k tomu, co jsme již projednali. Spíš bychom se měli podívat na podměňovací návrhy a kompromisy, tak abychom Eh, urychlili proces eh, přijetí usnesení. Nejdříve poděkuji členům oběma obou výborů, kteří předložili své návrhy. Jak říkal eh, pan předseda výboru, který tady na návštěvě, bylo tady 130 pozměňovacích návrhů, což není tak špatné, vzhledem k tomu, jak je ta zpráva důležitá. A rád bych eh, hned eh, na počátku předznamenal, že eh, jsem velice otevřený vůči návrhu, které směřují ke zlepšení této zprávy a jsou v souladu s jejím duchem. Pokud je o kompromisní pozměňovací návrhy, tak jsme měli setkání zpravodajů a stínových zpravodajů dnes brzo ráno a dohodli jsme se na pěti kompromisech, které se týkaly otázek jako hm, obecné financování eh, mise CSDP, to znamená odstavec 1, návrhy komise eh, na finanční pravidla, to znamená odstavec 5, eh, mechanismus Atina a financování vojenských operací, odstavec 15 a 16. Konkrétně bych se rád vyjádřil k některým věcem. Je tam několik odstavců, které bych eh, rád zachoval v původním eh, znění zprávy. V odstavci 7 eh, se to týká zahrnutí sdílených, center sdílených služeb. Totež u nákladů CSDP v odstavci 9. Také bych tam rád nechal návrh na delegování rozpočtových pravomocí na civilně vojenské velitele, jak se o tom hovoří v odstavci 6. Souhlasím s většinou návrhů na delegování na, návrhů, které se e, zabývají e, vzájemným doplňováním a soustavností, čili koherentností. Týká se to zejména komplexního přístupu k CSD e a, a vojensko-civilním synergiím. To je, myslím, velmi důležité. K té části, která se týká financování vojenských operací, jak už jsem říkal, tak jsme se eh, snažili eh, předložit kompromisní pozměňovací eh, návrhy k odstavcům 15 a 16. Týká se to nejnovějšího rozhodnutí Rady o mechanismu Atena k EDA, čili Evropské obrané agentuře. Je tady několik pozměňovacích návrhů, které bych chtěl zohlednit a předložit kompromisní pozměňovací návrh. To nebylo možné vzhledem k eh, různým názorům na to, kam zařadit do rozpočtu eh, personální a provozní náklady agentury. Už jsme eh, o tom vlastně se zmiňovali v zprávě v roce 2012 a, a budu podporovat eh, návrhy, které jdou tímto směrem. Potom eh, jedna věc, eh, kterou je třeba zvážit, aspoň pokud chceme debatovat o závěrečném textu usnesení. Já si myslím, že to je velice důležité. V případě konkrétního pozměňovacího návrhu, který se týká rozpočtových otázek, bych, byl, bych rád požádal kolegy o z rozpočtového výboru o připomínky. Děkuji vám, paní předsedkyně, toť vše ode mě úvodem. Indeed, Mr. Cook and now Mr. Indrek Taround. Děkuji, teď pan Indrek Taround. He's not yet uh, present, so we uh-huh. should move on. Okay. Uh, so... Dobrá, takže uh, teď přistoupíme k stínovým zpravodajům. Paní Jeten Maky, prosím. Thank, Mrs. Chairperson. Uh, I would... Děkuji vám. Paní předsedkyně, já chci ještě jednou poděkovat eh, zpravodajům za to, že vedli eh, navrhovací proces velmi konsenzuálně. Jsem velice ráda, že zaznamenáváme, že velká většina politických skupin v zásadě sdílí stejný přístup k financování společné bezpečnostní obrané politiky. Chci také poděkovat eh, své stínové zpravodaje eh, za konstruktivní spolupráci. Zdá se, že velká většina eh, stínových zpravodajů a také zpravodaj vnímá tuto problematiku napříč politickým spektrem a vnímá současný vývoj této oblasti jako velmi nepružný a zdlouhavý. E, dlouhodobé financování pak může ohrozit efektivitu e, misí a operací. Flexibilita a efektivita jsou zásadními cíly pro to, aby bylo dosáženo jakéhokoliv pokroku misí společné obrané politiky. Navíc můžeme říci, že mechanismus Atena pro financování vojenských akcí si žádá zásadní přehodnocení. Návrh zprávy a pozměňovací návrhy také ukazují, že řada participujících zemí často v této souvislosti volí nákladnější postup s tím, že méně aktivní eh, nemohou eh, přispět do takových programů vzhledem k tomu, že taková účast je velmi nákladná mm, eh, je důležité sdílet společně náklady a břemena a také spolupracovat, abychom dosáhli společného výsledku. Naše země je relativně i absolutně jednou z nejaktivnějších zemí, které se těchto misí účastní. A my jsme i přes to, že jsme také zažili velmi těžkou finanční krizi, také jsme do programu přispívali, ale doufám, že v budoucnu dojde ke změně a že budeme moci v našich diskusích pokračovat. Děkuji. Děkuji vám. Je zde s námi pan Indrek. Chcete se ujmout slova? Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, já si velmi rád vezmu slovo, protože bych nejprve chtěl poděkovat všem kolegům, kteří prokázali zájem o naši zprávu, kteří předložili pozměňovací návrhy a bylo jich poměrně mnoho. A rád bych zdůraznil, že jsem velice potěšen, že jsem mohl spolupracovat se spolu s panem Kukanem. A bylo by nečestné nepoděkovat panu Guillaume Rimu a Josefu Placeverovi z jednotlivých výborů. A naše situace je poměrně e, jasná, pokud jde o e, úkoly společné e, obrané politiky a bezpečnostní politiky. Přejeme si vytvořit takovou politiku obrany a bezpečnosti, která bude ambicioznější než ta současná. Také sdílíme celou řadu prvků na cestě eh, k dosažení tohoto cíle. A to se také odráží v našich kompromisech, kompromisních návrzích. Pokud jde o mechanismus Aténa, naše kompromisy odrážejí novou situaci v radě, která dosáhla dohody, ač méně ambiciozní, než bychom si byli přáli podle této zprávy, ale rozhodně už nekritizujeme radu za to, že by nedosáhla dohody. Ale já je budu v budoucnu kritizovat za to, že zatím nedosáhly nezbytné dohody. Někteří členové výboru SEDE předložili pozměňovací návrhy k Evropské obrané agentuře a k její integraci do rozpočtu EU. V této souvislosti vyvstává celá řada otázek. A nebylo to prodiskutováno v rozpočtovém výboru dostatečně důkladně ani v odpovědných agenturách mezi členy Evropského parlamentu. Rádi bychom připravili kompromis, ale možná to skončí také jednoduchým hlasováním k relevantním pozměvacím návrhu. A na závěr bych rád zmínil problematiku vybavování a realizace civilních misí. To bylo již více než deset let zásadním problémem. Při přípravě zprávy jsme spolu s panem Kukanem navazovali řadu kontaktů v této věci jak s komisí, tak s ESVČ. A e, připravili jsme vzájemně přijatelné řešení, které také podporuje ambiciozní přístup na tomto místě. Proto si nemyslíme, že by bylo vhodné ten text nějak rozředovat, především pokud jde o sdílené servisní centrum. A to je všechno ode mě, děkuji. Děkuji. A nyní bych požádala představitele komise DG pro rozpočet. Pane Bruku, máte slovo? Thank you, chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu velmi stručný. Za komisi mohu říci asi tolik, že bychom rádi obrátili vaši pozornost aspektům, které zmínili představitelé výboru pro rozpočet pan Gajer. Eh, rádi bychom připomněli, že ke kompromisům v tomto výboru jsme uplatnili konsolidovaný přístup ehm, k misím společné bezpečnostní a obrané politiky. Eh, když zmíníme, že by implementace rozpočtu měla být v rukou velitele civilních operací. To není v současné době v souladu s nařízeními v souvislosti se, smlouvy, se smlouvami. Tady bych žádal o přehodnocení a být v kontaktu s komisí. K článku 51 bychom žádali o platformu podpory misí. Je to podobné jako služba sdílené podpory, ale je to pokrokovější představa k článku 63 bychom také e, doporučili, aby se CDP a další programy vnější činností doplňovaly. A návrh 117 pana Gajera, tam bychom rádi dodrželi obecnou linii e, rozpočtu, kromě misí, kde to bylo vyčleněné, abychom měli flexibilitu vysílat mise během roku, kdykoliv vznikne naléhavá potřeba. Děkuji. Děkuji vám. Omlouvám se, říká předsedkyně. Toto bylo pochybení z naší strany. Já jsem vynechala stínovou zpravodajku paní Lezing. Zague. Bez mikrofonu. ještě jednou. Tak já se omlouvám, eh, z, eh, nevěděla jsem, eh, jestli automaticky teď budou vyvoláni všichni stínoví zpravodajové, nebo jestli vůbec neproběhne debata, tak jsem se nehlásila. Čekala jsem jako ve škole, až budu vyvolána. Stručně pozice naší frakce k této zprávě. Asi si dokážete představit, eh, že na naší eh, straně máme eh, silné pochybnosti ohledně základní filozofie této zprávy. Ten cíl už někteří jasně formulovali. Jde o to, aby co nejvíce peněz evropského rozpočtu šlo na společnou bezpečnostní a zahraniční politiku, její cíle a na vybudování té evropské základny pro eh, obranou technologii a průmysl. My už jsme se o tom bavili a já jsem tady velice i jasně dala na jeho eh, stanovisko naší frakce. Myslím si i nadále, že eh, článek 41.2 základní smlouvy je třeba uplatňovat a vykládat tak, jak to potvrzují i členové tohoto výboru, a sice, že aktivity vojenského eh, účelu nesmějí být financovány z evropského rozpočtu. A teď se to interpretuje tak, eh, a já si myslím, že ta zpráva jde tímto směrem. Eh, teď se jde o to, jak obejít tento článek. Já nechci poukazovat na všechny ty jednotlivé věci pokud jde o ten obraný fond nebo ten podpůrný fond nebo doplňkový fond, ale jakýkoliv vojenský výzkum musíme odmítat z evropského rozpočtu, zejména výzkum a vývoj evropského bezpilotního letounu, o kterém hovoří komise společně s EDA. To jsou věci, které silně odmítáme. U rozšíření mechanismu Atena bych se nezaměřoval ani tolik na finanční problémy, které eh, malé členské státy eh, nebo eh, finančně slabé členské státy, které se jich dotýkají. Spíše je tady možnost demokratické kontroly, která zde je do značné míry vyloučena. Když vycházíme z principu, že náklady jsou tam, kam spadají, tak Ehm, a všechny členské státy se budou muset eh, účastnit mechanismu Atina, tak se to nedá parlamentě kontrolovat a nedá se vlastně eh, vyslovit proti tomu. Taky eh, nikde, a to se týká té zprávy, kterou budeme projednávat za chvíli, nikdy tady nevidím snahu o parlamentní kontrolu Evropským parlamentem. Nebo o její zlepšení. Závěrem bych tady uvedla, že ty eh, věci, které jsme teď eh, načrtli, eh, předložíme svoji menšinovou zprávu. Děkuji. Já bych byl samozřejmě pro to, aby všichni stínoví zprávy si vzali slovo pan Frunzulica. Ehm, Děkuji bardzo, madam chair. It seems that if all... Děkuji mnohokrát. Pokud by měli vystupovat vši, všichni stínoví zpravodové, já se musím ujmout slova, je to pro mě také potěšením. Rád bych pochválil práci dvou zpravodajů. Je to velmi kvalitní zpráva. A my jsme dnes dopoledne s nimi eh, jednali o kompromisních návrzích. Diskuse to byla velmi plodná. kromě pozměvacích návrhů, které jsem předložil, jejich součástí, jsou také součástí těchto kompromisních návrhů a já je samozřejmě také eh, budu prezentovat. Tady máme seznam pozměňovacích návrhů. My také diskutujeme trošku o eh, odstavci 16 kompromisu 5. Eh, tam mám takový návrh, nahradit výraz should eh, za výraz has to. Měl by tedy zvážit další navrhy ve vztahu k projektu Atena, protože hovoříme o financování těchto misí a jak víte, Eh, my jsme si vyměňovali názory s oběma zpravodaji, s dalšími kolegy a došli jsme k závěru, že bychom předložili pozměňovací návrh eh, k celé zprávě, která se týká do, eh, dohledu ze strany Evropského parlamentu hm, ke způsobu, jak jed, jsou rozpočtovány jednotlivé mise, jednotlivé bezpečnostní mise. To také bude prezentováno všem kolegům a pak dostanete výsledek. E, v každém případě blahopřeji oběma zpravodajům. Děkuji. Děkuji, pan Ali. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Mám příležitost zde zmínit, že zpravodajové odvedli výbornou práci a také se těším na e, navrhované kompromisy této zprávě. Diskuse je velmi aktuální Ale co si musíme uvědomit v souvislosti s touto diskusí a touto zprávou, která je před námi, je, že nejdůležitější je vždycky zvažovat, jak zvýšit rozpočty členských států Evropské unii, ne, aby nespadly pod 2 HDP v jednotlivých zemích. Protože se domnívám, že tento směr uvažování se často objevuje. My bychom se měli zaměřit na sdílení zdrojů mezi členskými státy a zvažovat také, jak dosáhnout efektivity a účinnosti a zároveň úspor nákladů. Ve vztahu k rozhodnutí Severoatlantické aliance vyčlenit minimálně 2 HDP na odbraný rozpočet v členských státech aliance a také ve vztahu k prohlášení Evropské unie, že toto rozhodnutí vítá Evropská komise, tedy musíme také postupovat dále tímto směrem. Také víme, že se bude jednat o kompromisu a o rozpočtu pro Evropskou obranou agenturu, že tedy bude spadat buď do rámce evropského rozpočtu, a nebo bude ve stejném postavení jako nyní. Jak zmínili kolegové, mechanismus Aténa neplní očekávání ve většině členských států a my jsme se o tuto informaci již s kolegy podělili. Myslím si, že z tohoto úhlu pohledu bychom mohli i dále diskutovat a můžeme se na tom v zásadě shodnout diskuse o této zprávě přichází v pravou chvíli a je také zřejmé, že řada pozměňovací návrhů ehm, je velmi zajímavá a tato diskuse je opravdu potřebná. Děkuji. Děkuji, pan Kalver. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo by to překvapující pro všechny, eh, hlavně tedy by to bylo i pro naše voliče ve Westmithlands. Já jsem ale proti této politice já se domnívám, že už jsme těchto eh, vystoupení proti měli zde hodně a myslím si, že struktura tohoto typu může pomoci posílit spolupráce tam, kde je to potřeba, ale mám obavy, pokud se týká centralizace eh, politiky bezpečnosti a obrany a mám obavy, co se týče navyšování rozpočtu pro členské státy a náš rozpočet. Zvlášť bych upozornil na proces a mechanismu Aten na následující vojenské operace. Zla, na, stávající návrh znění usnesení plus různé pozměňovací návrhy eh, na, navyšují tyto prostředky a je to naprosto proti všem eh, přesvědčením, když hlavní eh, britské strany upozorní na to, že to procento je 2% s tím, že bychom měli tento eh, rozpočet ještě dále navyšovat a je důležité, aby jednotlivé členské státy měly nadále svoji zodpovědnost a svoje vla, svoji vlastní operativitu, eh, co se týče vojenského zajištění. Děkuji. Děkuji spolu zpravodaj, aby zodpověděli otázky a uzavřeli debatu. Pan Kukán, prosím. Děkuji, já jen velmi stručně, paní předsedkyně. Díky jednotlivým vystoupením eh, za jednotlivá vystoupení našim řečníkům. Děkuji těm, kteří podpořili základní myšlenku a základní filozofii naší zprávy. Myslím, že můžeme některé věci dále projednávat, různá doplnění, která chceme upřesnit, můžeme ještě projednat. A Ti, kteří předkládají pozněcí návrhy, těm bych ráda řekl, že si rozumíme a pozněcí návrhy byly již zapracovány do zprávy. Pokud jde o to, co říkala paní Lezing, tak já chápu, co říká a mohu k tomu říct se to, že se stotožňuji s důvody, pro které se rozhodli eh, předložit eh, pozměňovací návrh ke zprávě. Pokud jde o pana Franzulicu, o tom jsme hovořili dnes dopoledne, o možnosti ústního pozměňovacího návrhu. Já myslím, že, do, že se dohodneme i s dalšími kolegy. Pan Ale říkal, že tahle diskuze je dobře načasovaná a některé otázky by bylo dobré vyjasnit ještě, než přistoupíme k přijetí zprávy. Pokud jde o pana Kalvra, tak i tomu děkuji za vystoupení. To je vše z mé strany v tuto chvíli. Děkuji. Děkuji, pan Indekteran. Já souhlasím s panem Kukanem. Takže jsme ve shodě alespoň virtuálně, v podstatě úplně. A hlasování se bude konat 14. dubna ve výboru AFET. Já děkuji kolegům, všem poslancům za účast a projednání této zprávy. Budeme pokračovat. Dáme se dvouminutovou přestávku a pak bude následovat zpráva paní Gomez.